Bene. Eh, e, signori. Dámy a pánové, dobrý večer. Budu mluvit eh, italsky. Ecco, desidero aprire. Ráda bych eh, zahájila slyšení ve výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu. Chci zde přivítat kandidáta na komisaře pana Tibora Navračiče, a na úvod bych ráda sdělila, že toto slyšení, jak pan kandidát ví, je pro nás mimořádně slyšení, eh, mimořádně důležité slyšení, ale nejen pro náš výbor pro kulturu a vzdělávání mladež a občanství, ale také eh, chci poděkovat za eh, přítomnost kolegů z výboru ITRE a PETY tato mm, průřezová prezence zde na slyšení nepoukazuje jen na to, že kultura, tvořivost na jedné straně mají svou vnitřní hodnotu, mají svou tedy samostatnou hodnotu, ale také mají význam pro ekonomii a sociální inovace. Politiky vzdělávání a vytváření eh, dovedností politiky zaměřené na mládež a na evropské občanství musí být lépe zaměřeny, eh, ve, zakotveny ve strategii 2020. Pro nás to jsou klíčová témata nutná pro realizaci principů eh, smlouvy o fungování Evropské unie, ale také proto, abychom měli jasno o tom, jakou představu Evropě sdílíme a jak jakou Evropu z politického, sociálního hlediska, z kulturního hlediska nyní eh, my dnes eh, vidíme. A proto eh, tu jsou, pane Navračiči, je zapotřebí vyjádřit nebo přednést také hlasy těch občanů, kteří mají své obavy. A my je zde zastupujeme ve vzájemném respektu. Nyní se Eh, dáme do tohoto slyšení a já doufám a věřím, že nám poskytnete záruky eh, o tom, eh, že budete provádět tyto zmíněné politiky v nezbytné nezávislosti a v obecném zájmu Evropské unie. Chtěla bych připomenout, jak vypadá následující postup u slyšení. Hlavní eh, směry pro designované komisaře jsou v příloze 16 jednacího řádu Evropského parlamentu, kde zní věta. Evropský parlament hodnotí kandidáty na komisaře na základě jejich obecných, všeobecných eh, kompetencí, eh, evropského úsilí a osobní nezávislosti. Hodnotí jejich znalosti budoucího portfolia a jejich komunikační schopnost. To jsou tedy základy, na něž stojí toto slyšení. Ehm, byl zde už jistý eh, scénář, který byl předložen. Všichni členové výboru ve všech jazycích obdrželi i materiály. Tyto materiály jsou k dispozici také ve složkách a materiály, které poskytl pan komisar, jsou též ve vašich složkách. A proto já navrhuji, abychom postupovali následně. Na začátku pan dezignovaný komisař Navračič bude mít příležitost promluvit na 15 minut, což bude jeho úvodní prohlášení. Po tomto úvodním prohlášení, jak víte, bude následovat eh, čas na 45 dotazů jednotlivých poslanců. Tato diskuze se bude odehrávat takovým systémem zvaným ping-pong. Ehm, jednu minutu budou mít poslanci na otázku a dvě minuty bude mít eh, pan kandidát na komisaře na odpověď, tedy to budou tři minutové sloty. Nejdříve budou tázat se zástupci politických skupin a nezařazených a ehm, členové výboru ITRE jako přidruženého výboru budou mít také příležitost výbor a členové výboru PETY, eh, tedy petičního výboru, budou mít též příležitost jakožto členové výboru, který je přizván. Pan Navračič bude mít příležitost na závěr ještě přednést svoje závěrečné prohlášení. Toto slyšení je tlumočeno do 23 jazyků a Nemůžeme eh, kromě malč... Nemůžeme tady využít bohužel malčtinu. Omlouvám se kolegům, jinak jsou k dispozici všechny ostatní úřední eh, jazyky. Jinak můžete toto slyšení eh, sledovat na webstreamingu a následně bude i k dispozici na záznamu. Vzhledem k tomu, že celé toto slyšení je simultánně tlumočeno, žádám vás, abyste nemluvili příliš rychle, kolegové. Ještě jednou zde vítám pana Navračiče a předávám mu slovo na 15 minut. Prosím, máte slovo.